bych rád připomněl velice smutnou událost. Eh, v listopadu mm, zemřelo 112 pracovníků v textilní manufaktuře v Dace v hlavním městě Bangladeše eh, protože neexistovaly unikové východy, nebyla tady zavedena dostatečná ochrana opatření ani protipožární opatření a to přispělo eh, k tomuto neštěstí. A nyní eh, samozřejmě eh, vzrostl neklid. Tisíce pracujících vyšly do ulic v Dace a žádali lepší ochranu. Eh, těchto demonstrací se účastnilo 100 tisíc osob a my v Evropském parlamentu nemůžeme zavírat oči před touto tragédií. V Bangladeši je více než 4 tisíce textilních továren, mnohé z nich vůbec nedisponují žádnými ochrannými a protipožárními opatřeními. Většina z nich vyváží zboží do Evropské unie a do Spojených států. Eh, řada významných textilních značek nechává šít oděvy tam. Evropa se tudíž domnívá a Evropský parlament rovněž je nesmírně důležité eh, v čele této tragédie zlepšit pracovní podmínky pracujících v Bangladeži, vyvodit důsledky z tohoto neštěstí a zavést povinná opatření. Z tohoto důvodu eh, místo, abychom se zaobírali touto záležitostí, záležitostí v rámci eh, našich aktuálních záležitostí, tak jak to děláváme ve čtvrtek odpoledne eh, konference předsedů rozhodla, že se k tomuto tématu bude na lednovém plenárním zasedání konat eh, diskuze za přítomnosti Rady a komise ve jménu Evropského parlamentu, ve jménu vás všech eh, vyjadřuji svou upřímnou soustrast rodinným příslušníkům obětí této tragédie a žádáme, aby došlo k zavedení eh, co nejrychlejších adekvátních opatření. A nyní druhé prohlášení. 22. listopadu 2012 konference předsedů schválila doporučení týkající se ukončení mandátu speciálního výboru, která se zaobírala potíráním organizovaného zlačinu a praní špinavých peněz. Ovšem její činnost bude prodloužena až do příštího roku až do 30. září 2013 eh, v souladu s článkem 84. Nemáte-li žádné námitky, završí se tedy toto rozšíření mandátu této speciální komise či tohoto speciálního výboru. Nemáte námitky? Dobrá, čili to považujeme za schválené a budou pokračovat ve své činnosti až do 30. prosince příštího roku. A poslední poznámka. Pane Tavárešvi, prosím senhor presidente, é para a propósito desse... Pane předsedo, jedná se o návrh eh,